Um, Vážené kolegyně, vážení kolegové, zač- zahájíme dnešní odpolední část jednání. Omlouvám se, že jsem zahájil eh, toto jednání. Pozdě omlouvám se kolegům, kteří jste již byli také. Děkuji všem, kteří se účastnili té dopolední části, která byla velice nabitá. Já jsem to teď vysvětloval, protože jsme měli obrovský počet věcí, které jsme museli odhlasovat a myslím si, že tedy někteří kolegové už jsou z toho dopoledního programu naprosto vyčerpáni. Nicméně dnes nás čeká velice důležitý bod, takže jsem ráda, rád, že jsou zde tady kolegové. Jedná se o kroky v návaznosti na New Yorkskou deklaraci. Jsem velice rád, že zde máme kolegyně. Budeme hovořit tedy o celosvětovém paktu pro bezpečnou, spořádanou a legální migraci abych tak řekl pár slov úvodem. Čeká nás prezentace podnět eh, nebo příspěvek Evropské unie eh, ke zprávě z generálního tajemníka OSN. Mm, takže asi víte, že paní Nicen je eh, ředitelkou odboru, příslušného odboru Evropské služby pro vnější činnost. Chtěl bych také upozornit, že v New Yorku se 19. září konal summit, který se měl právě věnovat eh, tématu migrace a uprchlíků. Ehm, apelovalo se tam eh, na ehm, lepší mezinárodní reakci. Také tam tedy byla ta Yorkská deklarace Evropský parlament. Tam také byl zastoupen, měli jsme tam delegaci tří členů: paní Wikstrom, paní Rutzekraft pan Verhoeven a paní Eli Schloň, takže to byla delegace Evropského parlamentu. A už o tom také několikrát hovořili při různých příležitostech. Jsme tedy rádi, že výbor Libe tam byl zastoupen. Také jste paní Nice. Myslím si, že kolegyně se věnovala tomuto procesu. Takže loni v lednu jsme poprvé asi vyslechli informace o, kroka, o krocích v návaznosti na New Yorkskou deklaraci. Pak eh, tam eh, Libe a Fed eh, a DV rozeslali také pozvánku panu Brandemu, vysokému komisaři pro uprchlíky a také generálnímu řediteli Mezinárodní organizace pro migraci, aby se zúčastnili schůze nebo jednání, které bude mm, začátkem příštího roku. Takže, roku, takže tyto mm, pozvánky byly rozeslány. A teď už jsem rád, že mohu požádat paní Nicen, aby nás informovala o tom, jak daleko jsme v tomto procesu. Jsem velice rád, že um, jste přijala naše pozvání. Jsme rádi, že jste opět mezi nás zavítala a dám vám, vám slovo. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji také za to, že jste mě pozvali na vaše jednání, abych hovořila o procesu tohoto migračního paktu. Myslím si, že je velice dobré, že chcete pozvat pana Grandyho a pana Swifta. Sice to bude tedy vlastně až v roce 2018, což je dobré, protože teď jsme v uprostřed celého procesu a pokud by ta, ta vaše eh, diskuse se konala až v roce 2018, tak to bude dobře načasované, protože pak se budou, eh, pak vlastně teprve budou k dispozici nějaké seriózní návrhy. Nyní se nacházíme v polovině takového celého procesu přípravy celosvětového paktu pro bezpečnost pořádanou a legální migraci. Začátkem je tedy New Yorkská deklarace, kterou podepsalo 193 zemí a celý eh, ten proces by měl být dovršen v září příštího roku. Takže jsme opravdu přesně v polovině tohoto procesu. Eh, v rámci UNGA se nehovořilo tolik o migraci, ale byla tam jedna akce, které se účastnil pan Katarales, pan Lajček, pan Grandy a také pan Swing, Louis Alba, který rovněž navštívil parlament. Cílem této takové vedlejší akce, která byla ale dobře silně navštívena, bylo zdůraznit, že se nacházíme uprostřed celého procesu a že si musíme ponechat, musíme, musíme eh, si ponechat tu hnací sílu, a musíme zachovat veškeré aspirace, pohnout se vpřed a zaručit, eh, že ten celosvětový pakt bude kvalitním produktem a že se k němu přehlásí co nejvíce zemí. Takže je důležité, abychom si uchovali eh, tuto energii a jsem také ráda, že i mm, vy vyjadřujete o tuto věc zájem. No a částečně se hovořilo tedy o té migraci. Jedná se o pakt OSN, takže je to vlastně součástí určitého efektivního multilateralismu, který teď podporujeme. Podporujeme OSN, pana generálního tajemníka Guterese, který usiluje o to, aby byl silnější systém založený na těch mezinárodních vztazích. Takže jak je to v současné chvíli? Nyní už eh, končíme ta konzultační fáze. Nevím, zda eh, konkrétně poslanci se účastnili třeba Ženevy, New Yorku nebo um, jiných konzultací. Nechci o tom hovořit podrobně, ale chtěla bych pouze říci, že v uplynulém půlroce došlo k velice širokému konzultačnímu procesu. Louis Zabel je, eh, generální, je tedy speciální poradce pro migraci se stal určitým facilitátorem a ukázalo se to, tento proces se ukázal být velice plodný. Bylo to sice velice komplikované, protože ty konzultace měly široký záběr od lidských práv po legální migraci až po otázky rozvoje. Pak tam probíhal i regionální konzultace, nicméně podařilo se jim e, osvětlit mnoho migračních e, problémů nebo mnoho těch věcí. Také tam byly zástupci členských států, pak tam byly všechny země, které jsou členy OSN, pak tam byly také nevládní organizace, akademická sféra a další zúčastněné strany, kteří se všichni účastnili těchto konzultací. To znamená, schromáždili jsme obrovský objem informací. Nebylo to možná tak úplně jaksi, systematické. Snažili jsme se schromáždit co nejvíce údajů a faktů abychom se dokázali dobře připravit na ten následný proces jednání. Z každé konzultace tedy teď máme na webu obrovský počet nebo obrovský objem různých informací a jsou tam také schnutí těch jednotlivých konzultací. Teď jsme tedy na konci tohoto konzultačního procesu a teď se připravujeme na fázi, které říkáme přípravná, bude tam přípravná konference v Mexiku, Španělsko a Švýcarsko ji budou um, jak se spolu organizovat a bude to příležitost, abychom podrobněji projednali výstupy jednotlivých konzultací, abychom provedli také určitou inventuru toho, kde se nacházíme a kde bychom chtěli být budeme se, mm, zapojíme se do diskusí a také se zamyslíme nad tím, jaký dopad by měl celosvětový pakt mít až e, tedy po uplynutí určité doby. Myslím si, že i ta účast e, v Mexiku ukázala, že Evropská unie je do tohoto procesu silně zapojená. A my bychom rádi, aby to takto pokračovalo, aby ten, to zapojení bylo dynamické. Takže v Mexiku to budou tři dny. A možná ještě, než se na to zeptáte, tak rovnou mohu říci, že je tam i příležitost, aby se této akce zúčastnili poslanci Evropského parlamentu. Myslím si, že je to důležité zdůraznit. Výstupy Mexické konference eh, budou ve formě určitého schrnutí a to schrnutí bude obsahovat eh, výsledky všech diskusí a panelů, které proběhnou během těchto tří dní. Toto schrnutí bude potom základním dokumentem pro takzvaný nulový návrh nebo návrh verze nula. To bude někdy koncem ledna pak budou pokračovat eh, jednání asi 6 měsíců, budou většinou vždycky zhruba každý měsíc eh, tři dny eh, po sobě jdoucí. Mm, také jsme rozeslali podrobnější informaci, dokum, podrobnější dokument, který jsme rozeslali. Omlouvám se, že to bylo rozesláno až později. Je to text, jak se na celém tomto procesu podílí Evropská unie. Luis Arba se účastnil všech těch schůzek s facilitátory, eh, účastnila tedy, a jejím úkolem bude vypracovat zprávu jménem pana Gutereze, generálního tajemníka OSN. Ta zpráva bude k dispozici buď někdy po Vánocích nebo mm, v prosinci. Ta zpráva popíše celý proces. Myslím si, že paní Arba asi se pokusí vytyčit cestu a nastínit strategii pro budoucnost migrace. A také se pokusí prolomit určité předsudky z minulosti. Měl by to být takový materiál, ne příliš technický, ale spíše materiál, který nastíní budoucnost. Také to bude um, i ovlivněno těmi facilitátory. Měl by to být um, seriózní návrh. Paní Luis Arba do tohoto procesu zapojí i další, protože to bude velice inkluzivní proces. Luis, paní Luis Arba rovněž požádala všechny o jejich komentáře, o další příspěvky, požádala, člen, požádala země, o jejich komentáře, o jejich návrhy toho, co vše by mělo být v tomto paktu. Mm, jejich podněty byly rozněž rozeslány. Jedná se vlastně o určité pokyny, není, není to nic vyššího. Ale pokud bychom do, do, dotáhli tento proces do vítězného konce, tak by bylo dobré, aby Evropská unie v tom vystupovala jako jednotný subjekt, abychom v tom byli jednotní. Mm, je tedy dobré, aby Evropská unie k tomu přispěla jako celek, než spíše než aby tam byly komentáře jednotlivých členských zemí. Dovolte mi několik bodů. Za prvé, Navrhli jsme několik podnětů v šesti kapitolách, asi to není nic překvapivého, vychází to do velké míry z New Yorkské deklarace, která je velice ambiciozním dokumentem a myslím si, že tam panuje taková určitá konvergence, že se jedná o témata, která obecně je třeba prohloubit nebo ještě nějakým způsobem rozvinout. Takže za prvé přístup založený na lidských právech, lidská práva migrantů, důležitost ochrany a pomoci, zároveň otázka tzv. zranitelných skupin migrantů, dětí, mm, otázka mm, pohlaví. To je ten, to je ten první, první okruh. Druhý okruh, tomu říkáme mm, hnací síly migrace nebo prapříčiny migrace. Tam se zamýšlíme nad tím, jaké jsou ty hlavní důvody, proč lidé vydávají na cestu. Mm, zda je to způsobeno lidským faktorem, třeba nedostatek bezpečnosti, politické mm, problémy, domácí problémy, nebo třeba přírodní katastrofy, Je tedy důležité zabývat se i těmi prapříčinami migrace, těmi, těmi, jako, těmi klíčovými příčinami. Pak je důležité rovněž eh, budovat eh, odolnost. Ten třetí soubor, samozřejmě, že ta témata jsou tedy propojená, ale eh, ten třetí, ta třetí oblast, ta se jedná o propojení migrace a rozvoje. My to systematicky děláme, systematicky propojujeme toto téma Myslíme si, že migrace může být pozitivní pro další rozvoj a naopak. Hovoříme o způsobech, jak spolupracovat se zeměmi původu, se zeměmi tranzitu a také eh, i se zeměmi cílovými. Snažíme se přemýšlet i o pozitivních eh, dopadech migrace, o tom, že migranti zasílají do svých zemí takzvané remitence a tak dále. Čtvrté, čtvrtý okruh se zabývá řízení migračních toků. Myslíme si, že je důležité toto téma nebo zabývat se celosvětovým pohledem na migrační toky, protože tam je ta osa jich jich, ale také osa jich sever, takže všechny zúčastněné strany mají přirozený zájem hovořit o tom, jak lepším způsobem dostat pod kontrolu migrační toky, jak lepším způsobem um, se řídit migraci. Tam spatří, patří třeba i zpráva hranic, technická pomoc, spolupráce, eh, včetně návratové politiky, takzvaných dobrovolných návrhů, jak zaručovat eh, lidská práva. No a páté, pátý soubor podnětů, ten se týká nelegální migrace, kam, eh, kde hovoříme i o boji s převaděčstvím a s eh, obchodováním s lidmi. Chceme pomoci lidem, aby dokázali zabránit těmto jevům. Další okruh, ten se týká legálních cest migrace, to je teď aktuální věc. Jsou zde různé myšlenky, jak můžeme spolupracovat na tom, abychom vytvořili třeba pracovní možnosti, jak podpořit pracovní mobilitu, celkově jak zlepšit možnosti mm, těch hostitelských zemí. Takže to jsou takové hlavní kapitoly Zatím je to zatím je to všechno takové obecnější a e, široké. Pro tu finální verzi to ještě všechno bude nějakým způsobem zjednodušeno. <clears throat> A teď ještě my hovoříme o takzvaných krocích v návaznosti na tuto deklaraci. My nechceme, aby ten e, pakt byl nějaký jednorázový akt, nějaké jednorázové sdělení. Chceme, aby na to pak ještě navazovaly další kroky a otázkou je, jaké. O tom se ještě povede diskuse. Víte, že jsou zde určité eh, hranice, které nejsme ochotni překročit, například, že ten dokument eh, nesmí být eh, legálně závazný. Další taková hranice, přes kterou nejdeme, je to, že tam, že to nesmí nikoho omezovat. A pak vlastně ještě dalším cílem pro nás je to, aby tam existovaly ty návazné kroky. Samozřejmě třeba eh, Mezinárodní organizace pro migraci bude hrát velkou roli v tomto mm, procesu, pak i jsou tam další aktéři, dále vysoký dialog na úrovni UNGA, generálního <clears throat> valného schromáždění OSN, a pak jsou zde ještě další struktury a další subjekty, které by se chtěly chtěli věnovat těmto věcem. Pak bychom chtěli, aby tam byl také určitý mechanismus přeskumu, abychom si tam stanovili konkrétní cíle, mm, aby se tam jednalo o výměnu osvědčených postupů, aby každý se mohl podílet svými podněty a nápady. Aby to bylo vše úspěšné, tak si musíme uvědomit, že i když to bude vícestranný přístup a ze všech stran budou přicházet podměty, že to nebude mm, mm, jako mezivládní proces. Je důležité, aby nakonec ten pakt, aby celá ta iniciativa měla velký dosah. Ehm, věnujeme se, pokud chceme, aby to mělo větší dopad, tak je důležité, aby se tím zabývaly i jiné země, Afrika, arabské země Ázie, aby se všichni zapojili do tohoto procesu. Chceme, abychom vytvořili situaci, která bude výhodná pro všechny. A domníváme se, že ta, mm, ty okruhy těch otázek jsou zajímavé pro všechny strany. Když říkám, že ten rámec nemá být závazný, tak stejně to vytváří určitý systém. Potřebujeme rámec, který bude dostatečně pružný na to, aby odolal i budoucímu vývoji a aby celý ten rámec dokázal vzdorovat i výzvám budoucích let. To je tedy z mé strany takový zhrubý, hrubý náčrt. Samozřejmě postupně ten jednací proces bude probíhat a budou tam další fáze. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Takže máte k dispozici dokument o tom, jak Evropská unie přispívá k vytvoření tohoto paktu. Pokud ještě kolegové, někteří kolegové dorazili později, tak bych chtěl zdůraznit, že výbor Libe a FED a DV, ale zejména náš výbor, se věnuje této New deklaraci anjurskému summitu. Nyní otevírám prostor pro diskusi. A chtěl bych ještě poděkovat paní Nice za její nejno, informace o nejnovějším dění a také o, za analýzu. Elišleine se hlásí, je to také kolegyně, která se zúčastnila přímo toho setkání, přímo toho jednání v New Yorku. Takže prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, Claude. Nejdříve si musíte nasadit sluchátka, hovořím italsky. Děkuji vám, že jste se opět dostavila mezi nás a děkuji vám za důležité informace, která jste nám poskytla o tom, jak bude proces pokračovat a na, o, také o následných krocích. Jistě si vzpomínáte, že společně s ostatními kolegyněmi jsem tvořila delegaci, která se zúčastnila právě toho vrcholného setkání. téma, o které hovoříme, je z mezinárodního hlediska velice důležité. Ano, musíme pokračovat, musíme pracovat dále, pravděpodobně jsme vyčkávali příliš dlouho. Ráda bych vám stělila, že dnes dopoledne náš výbor měl důležité hlasování, které se týkalo takového jádra evropského azylového práva, a totiž dublinského nařízení. Chceme eh, říci a nově zakotvit, že odpovědnost za přijímání uprchlíků musí být rozdělena mezi všetky, všechny členské státy. To je velmi důležité. Vyplnulo to z našich diskuzí zde v parlamentu a také z diskuzí, které se konaly po New Yorku. Jde o tzv. fair sharing, tedy o spravedlivé rozdělení, o to, aby tu zátěž nesli všichni. A to platí nejenom pro Evropu, ale i celosvětově. Nebo 68% osob, které musí upustit své domovy celosvětově, přijímají rozvojové země, tedy ty nejchudší země přijímají největší podíl uprchlíků, snaží se nejvíce. A to je něco, nad čím bychom se měli zamyslet eh, v hlasování, které provedlo dnes dopoledne se projevila jasná věc. Nyní budeme důvěryhodnější, neboť v New Yorkské deklaraci jasně stojí, že je třeba odpovědnost rozdělit. Já se budu nadále zabývat tímto důležitým summitem a veškerými opatřeními budu sledovat, jakým směrem se to vyvíjí. A doufám, že tento globální pakt nám pomůže celosvětově zajistit, aby se bohaté země více snažily přijímat tyto zranitelné osoby. Předseda, děkuji, něco bych dodal. Tak eh, ano, to je tady většina problémů, ale myslím, že další problém eh, tady je v tom, že de facto to by nám pomohlo s celým tím balíčkem, protože eh, my bychom nechtěli další komplikace v celém tom asilovém balíčku. Čili tady bychom mohli jako EU být trošku konkrétnější nyní Cecil Candy, která je spravodajkou eh, o holistickém přístupu k migraci. Prosím, Cecil. Děkuji. Eh, já bych také chtěla poblahopřát eh, zpravodajce k tomuto dokumentu. Myslím, že je to velmi dlouhodobá vize. Já jsem se dnes vrátila z významné mise eh, z Nigérie a vlastně jsem přímo jela sem do práce. Eh, také eh, jde o to, abych de facto řekla přímo novinky z terénu. Naše misi bylo budování kapacit pro parlament a senát v Nigérii a také jaksi o významu a porozumění role parlamentu. To by nemělo být něco, co se prostě jednorázově vyřídí. To by měl být eh, souvislý proces. Poslanci v celém tom procesu musí sehrávat centrální roli. Eh, v Nigérii eh, tam skutečně je třeba se soustředit na posilování role parlamentu a je to skutečně zásadní, protože je třeba, eh, abychom de facto přijali takový hlubší přístup eh, k věci. Eh, my musíme eh, se tím problémem zabývat celostně, musíme prokázat určitou zodpovědnost. Tady hovoříme například o terorismu a také je třeba hovořit o souvislosti mezi migrací a mobilitou a o různých legálních kanálech. Dalším problémem je klimatická změna. To je věc, kterou jsme si také zabývali ve zprávě. A eh, de facto se o tom hovořilo v rámci AKT na zasání ve Vanuatu. A tady nedávno byla na půdě OSN představena rezoluce, kde je také návrh, aby se hovořilo Eh, mimo jiné o klimatických uprchlících. To je takový výhled na 50-60 let dopředu. Eh, souhlasila bych eh, s tím, co zde bylo řečeno na téma sdílení odpovědnosti. No to je třeba, aby se to odehrávalo také na úrovni legislativní. Čili členské země nejenom by se měly tímto nějak zabývat, ale de facto z té nezávazné úrovně by bylo třeba eh, přejít na úroveň legislativní. A dále ještě taková výzva či prozba. Já sleduji situace, situaci od eh, vyhlášení té deklarace OSN. Já v tom budu pokračovat a chci také, aby i v Mexiku eh, toto téma zaznělo. Pane předsedo, já bych skutečně ráda pokračovala v práci na tomto tématu. Děkuji. Ano, ano, e, máme to poznamenané, ano. E, nyní paní z Argentiny. Thank you, Chair. Chair, I looked at... Děkuji. Já e, jsem se dívala na vstupy do tohoto procesu eh, z poloviny září. A to by vypadalo jako odškrtávání eh, nějakého dotazníku, lidská práva, děti, eh, gender, drive migrace, klimatická změna, pozitivní příspěvky migrantů, role diaspory, sdílená zodpovědnost, návraty, integrace, sociální kohezy a de facto podporovaní eh, legální migrace. Ano, čili je to skutečně tak odškrtávání bodů. My zde hovoříme, že by to měl být oficiálně odpovědný eh, nezávazný proces v rámci stávající for OSN, nevytvářet nové struktury a zejména, eh, aby členské země nemusely platit, platit víc peněz. Já si celkem eh, nejsem jistá, eh, k čemu novému to povede, pokud to budeme přistupovat takto. A co se týče eh, naší činnosti jako Evropská unie v té migrační krizi, no dobře, tak my se můžeme v New Yorku bavit o legálních trasách migrace, ale my žádné nevytváříme. Nebo třeba, když se podíváte na kořeny migrace, když se podíváte eh, na leta 2016 a 17, eh, tak eh, podpora se přesouvá od těch nejchudších zemí ke středně příjmovým zemím, přesouvá se od projektů na potírání chudoby k kontrole hranic. Investice peněz tak abychom eh, de facto a abychom znemožnili eh, kriminální eh, činnost mladých mužů v Nigeru. Ano, v pořádku, ale tím skutečně nějak neřešíme příčiny migrace. Čili nám, nám nejde v podstatě o to, aby tam tamto lidé neodcházeli, hlavně aby nepřicházeli k nám a to je něco úplně jiného. Čili já si myslím, že ta Eh, tak se tomu stavíme, to není zrovna zdravý přístup. Eh, já se omlouvám, já myslím, že my jsme to měli vlastně skončit eh, ve 14.30 s tímto tématem, takže já, já bych... Ne, to je moje chyba, ne vaše, paní, jsme začali pozdě. Takže prosil bych ještě o poslední příspěvek, jenom jestli to můžeme zvládnout za několik málo minut. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tedy eh, eh, nebyl na té New Yorkské konferenci, ale samozřejmě sdílím to, co eh, tady kolegové řekli, zejména co to tady zasnělo o Nigérii. To je prostě takový příklad toho, jaké stížnosti se valí na ten celkový přístup na budoucnost EU e politik že mě by zajímalo eh, toto. My tedy hovoříme o migraci a teď říkáme, musíme přijít na nějaký holistický přístup. Ale my v Evropské unii eh, pořád držíme při životě jakýsi negativní přístup k migraci, kdy Uprchlíci jsou pro nás hrozbou identity, bezpečnosti, sociální sítě. Tady prostě existuje explicitně požadavek nepovtávka potom, abychom se odklonili od tady tohoto negativního přístupu. A naopak aby se eh, veškeré eh, dohody eh, a jejich implementace dali do souvislosti se situací v těch zemích, poněvadž to, to je neustále faktor přítomný ve všech konverzacích, kde se vyskytují třetí strany. Prostě posílat je zpátky, pryč s nimi. My zde v Evropském parlamentu eh, se snažíme toto rozdebatovat. Zajímalo by nás, zda takto negativní přístup eh, je prostě eh, identifikován jako součást toho problému a nikoli řešení. Děkuji. Já bych ještě předal zpátky k odpovědi. A, a možná eh, tedy eh, k to paní z Argentiny a k tomu, co hovořila o Dublinu a tom balíčku, na kterém pracujeme. A možná také eh, legální emigrace by se tady měla změnit. Samozřejmě to teď revidujeme, to téma, a teprve postupujeme. Čili já si myslím, že že v tomto dokumentu jsou tedy eh, zmíněny všechny ty eh, důležité a správné věci, ale toto je možná takové východisko de facto Dublin, kvalifikace, o těch eh, legálních možnostech migrace tam není nic. A to prostě musíme říct poněvadž parlament eh, jaksi pokračuje dál. Navzdory obtížnému a nepříznivému klimatickému, eh, politickému klimatu. Takže to by možná se mělo také objevit eh, v tomto dokumentu. Děkuji. Já bych eh, také chtěla poblahopřát vám k té práci, kterou jste odvedli na dublinském návrhu. Já myslím, že to je vlastně takový signál, který můžeme eh, také vzít sebou do Mexika. Tedy, že se snažíme o pokrok, vyřešení Dublinu, eh, pilotní projekty, eh, vypracování Evropské migrační agendy a tak dále. Čili to se musí nastolit v rámci vyváženého přístupu. Já možná bych nesouhlasila s tím, že k tomu přistupujeme negativně. My se pokoušíme spolu s partnerskými zeměmi v Africe eh, ano, vytvořit eh, jakési rámcové partnerství. A toto je přístup, který se opírá o holistický přístup. Proč? Protože my se snažíme o to, aby eh, nakonec se mohli všichni cítit jako vítězové té eh, problematiky migrační. Chceme prostě dosáhnout eh, dlouhodobě udržitelných výsledků dohody s těmito zeměmi. Tady je třeba se podívat na širší obraz. Tady nejde jenom o ty nejlidnatější země v Africe, tam potom může být také komplikovaná domácí situace, ale třeba v případě Nigérie k tomu právě takto přistupujeme, díváme se na různé oblasti politiky, migrace je samozřejmě důležitá, ale je tam také otázka klimatických změn. E, já vím, že pan Mohamed, to je vlastně taková dvojka v, na, podle OSN, to skutečně eh, říká, že to je velice důležitý a škodlivý element toho celého nového vývoje. Když se podíváme na eh, ty celkové balíčky, tak tady hovoříme o klimatických změnách, o eh, zemědělství, určité znalosti z oblasti zemědělství, dále Eh, možná získávání, zpětné získávání ztracených prostředků, čili to je ten holistický přístup, Čili to, já se tady bráním tomu, že bychom tady měli pouze negativní přístup, že to tak nějak to ukázal. Ano, migrace samozřejmě je možná, tak se k tomu stavíme, ale je třeba prostě eh, eh, to mm, provádět legálním způsobem. Pokud se týče eh, více vrstvé zprávy, eh, tady to bude otázka mezivládní. Velice důležité je zapojení eh, různě, různých úrovní, různých úrovní zprávy, regionální, místní a tak dále, parlamentní úroveň. A proto si myslím, že ten váš příspěvek je velice důležitý. Já myslím, že také poslanci EP mají možnost eh, se podívat na mexickou konferenci a určitě eh, i informace, které zde máme z Nigerie, to všechno musíme použít. No, možná, že to jsou vlastně ty tři hlavní věci. Jo, a ještě tedy ten náš příspěvek to jednání ještě tedy nezačalo, ale v podstatě náš příspěvek spočívá v tom, že všechno to, co je pro nás důležité, může být v nějaké podobě, možná jiné podobě součástí výsledků. Čili je dobré je zmínit už na začátku. A co se týče přidané hodnoty, tak eh, podle mě ten nový proces, to je obrovský krok před. To prostě je eh, zcela mění pravidla hry. Migrace se konečně dostává jaksi na mapu politické pozornosti. Je to záležitost nyní v kompetenci OSN a to nám otvírá jiné možnosti, jak přijímat eh, progresivnější opatření a je správně v současné době, aby to zůstalo na té nezávazné úrovni, eh, nevnášet do toho ten, ten eh, právní proces, to by se potom skutečně mohlo velmi protáhnout a zdržet. Čili my v podstatě potřebujeme, eh, aby všichni to přijali, regionální skupiny, které tedy v tom vidí výhody, nebo aspoň se mohou něčemu přiučit. podstatě, aby to každý vzal za své, tento proces. A to by nám potom umožnilo eh, jednat dále. Ehm, na mezinárodní úrovni, že to máme eh, přes 190 zemí a ty všechny se mohou podělit o celou toto zodpovědnost. Čili to může být takový, eh, takové globální kolektivní zapojení. Děkuji. Děkuji vám. A vy jste u nás pravidelným hostem, což je velice, velice užitečné. And to to, I'll certainly keep members in, involved. Zcela jistě. Pan předseda se vypnul mikrofonu. Chtěl jsem pouze si, že v roce 2018 plánujeme různé navazující akce, také ve spolupráci s komisařem pro, s Vysokým komisariátem pro uprchlíky. Um, také budeme tady potom informováni o tom, jak to dopadlo v Mexiku. Jsme velice rádi, že nás takto informujete. Vlastně budeme nadále svoje podněty podávat tímto způsobem v rámci této organizace. Takže děkuji vám ještě jednou a také děkuji všem, kteří vystoupili v diskusi a kteří se zúčastnili této části jednání. Colleague, sorry, um, we're... Um, Vážení kolegové, omlouvám se, máme trošku sklus. Děkuji zpravodaji za trpělivost. Ehm, čeká nás nyní zpráva, výroční zpráva, nebo zpráva o výroční zpráva o stavu základních práv Evropské unie v roce 2016. Zpravodajem je pan Frank Engel. Asi víte, že eh, se tím zabýváme, protože hovoříme o základních právech, hovoříme o úspěších a neúspěších v oblasti lidských práv. Takže ještě jednou se omlouvám, že začínáme trochu se spoštěním tento bod, ale dál, rád už dávám slovo zpravodaji panu Franku Englovi, aby nás informoval o svém návrhu zprávy, který hovoří o výroční zprávě o stavu základních práv EU v roce 2016. Děkuji za slovo, Klode. Já jsem vůbec ani neočekával, že ve čtvrtek odpoledne byste byli členové v plném počtu. Uh, a samozřejmě i jsem dost flexibilní ohledně doby, ohledně času, na který jsem byl připraven. Takže nabídnu vám svou prezentaci a pak rád odpovím na veškeré dotazy, ať už padnou v jakýchkoliv jazycích. Návrh zprávy o situaci lidských právech v Evropské unii za rok 2016, ale také za roku 2015. Byly totiž spojeny dva roky dohromady. Rád bych podotkl, že ti, kteří byli na schůzi stínových pravodajů, to již ví. Za poslední léta jsme vytvořili dlouhé seznamy našich námitek kritických připomínek, ale musíme uznat, že e, na to zareagovali. Zlepšila se situace v oblasti práv žen, práv osob LGBTI, také se zlepšilo dodržování presumpce nevinnosti. Pokusili jsme se zobrazit eh, ty nejhlavní, vůbec nejhlavní, nejdůležitější věci. A letos budu možná posouvat trochu jinak. Budu se snažit eh, se zaměřit na to, co je pro nás nejpalčivější na ty eh, problémy za leta 2015-2016. Proto nebudu hovořit o všem a nebudu se věnovat všemu, rozhodně se nebudu věnovat věcem, kterým se věnují jiné zprávy, například otázka Romů, ty je předmětem své vlastní zvláštní zprávy, stejně tak jako násilí páchané na žená, či práva osob s ostižením, či pluralita médií. A existuje celá řada dalších oblastí, které, kterým se parlament tady věnuje, ale v jiných zvláštních zprávách. Takže já jsem e, tyto věci vynechala, nechtěla jsem vše dávat do mé zprávy najednou do zprávy o stavu základních práv Evropské unie, jejíž jsem zpravodaj. Protože jsem si řekl, že na jedné straně máme migraci, integraci, na druhou stranu základní práva. To jsou pro mě ty dva hlavní strukturující aspekty let 2015 a 16 ohledem na dodržování základních práv. Stále je to aktuální i letos. Tyto fenomény jsou propojeny, například potřeba věnovat se migrační problematice v rámci fungujícího právního státu a také je důležité obnovit důvěru evropských občanů v evropské instituce a také v to, že tyto instituce jsou schopny jednat. Právní stát eh, se netýká pouze několika členských států. Často hovoříme o Maďarsko, O Polsku už taky mluvíme jistý čas. Nic se nezměnilo, nic se nezlepšilo ani v Německu, ani v Polsku. Stále se zdá, že se ta situace spíše zhoršuje. A já bych vám ráda řekl, ne jako zpravodaj, ale jako zaměstnavatel asistentky, která mě sdělila jisté informace a to se týká aktuální maďarské kampaně za další a další národní referendum o e, jisté věci. Zdá se, že až nám to nahání strach, neboť právní stát v Maďarsku se stává fikcí. Neustále jsou tam prováděna tyto takzvaná referenda. Já si myslím, že máme veškerý důvod k tomu, abychom se zabývali právním státem v Evropě. Migrace a integrace. E, těchto témat se asi tak rychle nespavíme i když je zde účinní úsilí ze strany mnoha členských států, eh, Evropská unie také zavedla řadu opatření, navzdory tomu tady zůstávaly obrovské problémy, děti bez doprovodu, přístup ke zdravotní péči, k vzdělávání. Pak je zde vše, co doprovází tyto fenomény. Islamofobie, afrofobie, veškeré tyto fobie, kterým aktuálně čelíme, které nás obklopují a které jsou často plodem nedostatku politické vůle, neexistence politické vůle. Neděláme nic, eh, abychom fenomen řešili a nemáme skutečnou integrační politiku. Eh, informace se si anonymně po internetu, často jsou to falešné informace a vše toto je velice znepokojivé. V té míře, jak eh, jsem, já jsem se tady soustředil velice ve svém návrhu stanoviska eh, na eh, pouze některá témata. Stanovisko vždy musíte být velmi stručné, máme tam omezený objem znaků, proto je stručnost důležitá. Já samozřejmě to ještě obohatím stanovisko svými vlastními pozměňovací návrhy. Kolegové také mohou předložit své, to je běžný postup. Pouze vyzývám, a již jsem to říkala stínovým zpravodajům, prosím, když budete překládat pozměňovací návrhy, buďte struční, není možné předložit tisíc návrhů, protože není možné, aby se stanovisko mělo na místo čtyř stránek 50 stránek. Máme tady omezení, která musíme dodržovat, omezení v počtu znaků. Já nechci, aby stanovisko mělo 50 stránek. Může mít 10, 15 stránek. By stačilo. Tam je důležité, aby naše politické poselství bylo jasné, silné, abychom si jednoznačně vyjadřovali, řekli, co nám dělá starosti, Některé témata tam nezahrnu, ale jak opakuji, máme tolik specifických zpráv, které se týkají jednotlivých témat. Není třeba tedy v mém stanovisku zmiňovat vše. Nemusíme tam vše zahrnout. Je třeba se soustředit pouze na některé problémy a ty jasně popsat. Děkuji mnohokrát. Thank you very much, Frank. Děkujeme, Franku. Hmm, jak stejně tak se každý rok opakuje výroční zpráva, tak se každý rok opakují apely o to, aby ta zpráva byla stručná, takže uvidíme, stále to zafunguje. Uvidíme. Samozřejmě ten eh, důvod je ty důvody jsou takové, že, že se jedná o dobrou věc, ale je pravda, že některé ty věci se, jsou třeba obsahem v jiných zpráv. Takže děkuji za ty klíčové body, které si vypíchl. Chci se zeptat, zda se někdo z kolegů chce přihlásit o slovo. Pan Jurek, prosím. Ještě někdo? Cecilia. Pan Jurek bez mikrofonu. Mikrofon, prosím. K problematice základních práv. I s kontextem eh, holem na agenturu pro základní práva tady nebudu opět opakovat argumenty, které již byly nadneseny, ale Chtěl bych popřát eh, vše nejlepší do práce Franka Engela, neboť ta problematika je navíc důležitá. Bude to také zároveň test možnosti dialogu uvnitř Evropské unie, tak, také v tomto parlamentu. Dialog, eh, který bude poveden okolo tématu základních práv. Prohlašuji, ne, jak jsem říkal, nechci tady opakovat argumenty, které se byly nadnešeny v diskuzi s panem Oflahetym. Ale zajímalo by mě eh, význam eh, článku práva na život, to je článek 11. Pak článek, který se týká svobody slova. Tam se to velice dobře čte v té listině základních zpráv. Svoboda slova. Ta je propojena přímo s právem na informaci, aniž by tomu bránili veřejné orgány. Například dnes a já mám stejný názor na důležitost imigrační, migrační otázky, ale v této oblasti, například ve Švédsku, jsme byli svědky toho, že veřejné orgány blokovaly možnost informace, informování občanů o kriminálních aspektech, které byly spojeny s fenoménem migrace. A otázka svobody slova, která je zakotvena článku 11 a je tam přímo propojena s právem na informaci, to jsou přeci zcela základní aspekty. Bohužel já jsem nedostal vůbec žádnou odpověď od pana Flahertyho. A doufám, že tento problém bude zmíněn ve stanovisku, které připravujeme. A jsou tam ještě další aspekty, například svoboda v oblasti vzdělávání, právo rodin vzdělávat své děti, to je článek 14, na toto právo se také útočí, neboť e, někdy státy toto právo nezaručují. Je tady celá řada reálných problémů v oblasti základních práv. Možná nesouhlasíte se mnou, nebo se neschodneme na nějaké konkrétní zemi, zda skutečně v nějaké zemi jsou tato práva ohrožena či ne, ale rozhodně se souhlasíme na těch, eh, se shodneme na těch základních paradigmatech. Ten problém je. A pokud problémy jsou, a všichni se na tom shodneme, tak je třeba se jim věnovat. Podle mě tato stanovisko bude velkým testem toho, zda je možné mít dialog, otevřenou debatu, čestnou, upřímnou debatu v našem parlamentu o otázkách, které jsou skutečně základní. Děkuji mnohokrát. Niedermüller, please. prosím. Děkuji za slovo. Já si myslím, že nejprve musíme poděkovat zpravodaji a také stínovým zpravodajům za prezentaci a za návrh zprávy o výroční zprávě o stavu základních práv. Myslím si, že to bude takový nový přístup, um, který souvisí s tou, pří, pří, s tou bývalou zprávou. Myslím si, že to je dobré. Je to dobrý přístup, abychom se zaměřili na ty nejdůležitější věci. Samozřejmě právní stát, to je naprosto zásadní, nejenom Maďarsku a Polsku, ale musí to být zásadní princip pro Evropskou unii. Pak integrace, migrace, nebo integrace migrantů, o tom také ne, nemusíme vůbec hovořit, to je naprosto e, zásadní. Franko, Frank hovořil, že nechce sepisovat nějaké dlouhé seznamy, ale zároveň si myslím, že by bylo dobré podtrhnout, lidská práva, základní lidská práva různých menšin nebo menšinových skupin. Mm, nestačí hovořit pouze o Romech, o e, Židech, o různých skupinách LGBTI. Já si myslím, že bychom tam měli dát něco ve smyslu, že se jedná o jakoukoliv menšinu náboženskou nebo etnickou, to je jedno, že si musí mít um, rovné postavení jako ostatní v Evropské unii. Ale já jsem si naprosto jist, že pan zpravodaj i stínový zpravodajové ještě tento, tento návrh vezmou v úvahu. Děkuji. Děkuji. Mění paní Sesilky Jengy. Děkuji, Klode. Zpravodaj říkal, že Zpráva o stavu základních práv Evropské unii bude mít jinou strukturu ve srovnání s posledními lety. Děkuji vám za vaši snahu o stručnost, o schrnutí. Souhlasím s tím, že zpráva parlamentu by neměla pouze schrnovat informace. Musíme jít dále. Myslím si, že tento text bychom měli spojit s dalšími zprávami, které se věnují lidským právům. Schrnut Schrnující povaha zprávy ale nemůže vést k tomu, že by informace v ní obsažené nebyly korektní, či že bychom zanedbali obsah. Na to bych ráda pana zpravodaje upozornila. Obsah musí zůstat a korektní informace rovněž. Některé body by mohly být do textu zařazeny, aniž bychom změnili jeho strukturu. Má frakce má několik kritických bodů, to jsou zejména ty odstavce, které se týkají migrace. Pečlivě jsem si pročetla, co jste napsal. A pojmy, které používáte, to pojmosloví je podle mě nejasné. A neodráží postoj parlamentu, neboť máme k mnohým věcem již e, naše usnesení. My se musíme ve zprávě zaměřit na základní práva v Evropské unii. Navrhnu jménem své praxe pozměňovací návrhy. Jeden se bude týkat migrace, to je důležitý element. Půjde mi o to změnit odstavec 8. Tady musíme odlišovat na jedné straně hospodářské migranty a na druhé straně uprchlíci, uprchlíky hledající azyl ale myslím si, že toto odlišování je cestné. řeknu vám také proč. Jde o výroční, zprávě, o, o výroční zprávu lidských práv a proto chci, aby tam bylo něco, co zajde dál. Před několika hodinami jsme si vyslechli zprávu o globálním paktu a o New Yorkské deklaraci. V té podle které mají být chráněni všichni migranti nezávisle na, jim, na jejich právním statutu. Tak je to ve všech dokumentech a my bychom mohli být ještě ambicioznější a jít ještě o krok dál. Měli bychom potírat štvavé, štvavá vyjádření, zejména když jsou šířena sociální, na sociálních médiích. Měli bychom přistoupit, op, mm, přijmout jak offline opatření, tak online opatření. Je třeba se jasně vyjádřit k některým formám diskriminace, které ve zprávě zatím zmíněny nejsou. Tady na rozpravě to padlo. Xenofobie, islámofobie, homofobie a nenávist vůči Romům. Situace v EU je kritická a musíme hovořit zejména o porušování lidských práv. Proto předložím ještě několik dalších pozměňovacích návrhů. Rovněž bychom se měli pokusit dodržet tu strukturu zprávy, kterou navrhuje zpravodaj. Děkuji. Děkuji, Cecil. Takže možná už bych to teď mohl přerušit, tu rozpravu, protože nemáme tolik času. Samozřejmě toto je jedna z takových nejsložitějších zpráv. Většinou to ze začátku vypadá až svůdně snadné, ale není to vůbec lehké, je to vždy obtížné. Jak vidíte už z této diskuse, tak se vždycky přeskoumávají parametry, jak vůbec k těm věcem přistupovat. Pak je také důležité brát v úvahu ty, i ten eh, současný kontext. Čas na předkládání pozměňovacích návrhů máte pouze do 27. října, což je dost krátká doba zpravodaj vás požádal o spíše menší počet pozměňovacích návrhů. Já bych vás také chtěl požádat, abyste v tom byli disciplinovaní, abyste se omezili na ty nejdůležitější věci a abyste se snažili eh, všechno formulovat stručně, jednoduše, aby byl zachován ten původní formát zprávy. Myslím si, že je dobré soustředit se na věci, které jsou nutné pro letošní rok, Takže můžeme takto apelovat, ale nakonec kolegové předloží jako pozměňovací návrhy, mm, tak jak uznají za vhodné. Pane zpravodaj, chcete ještě zareagovat na diskusi? Ano, děkuji, já pouze stručně se k tomu už vyjádřím. Chtěl bych ještě poděkovat eh, znovu za toto kolečko komentářů. Já vím, že je těžké, abychom očekávali, že ta zpráva bude stručná. Někteří lidé zkrátka budou mít pocit, že je důležité znovu upozornit úplně na všechno. Někteří, takže záleží na tom, jak, jak kolegové tedy předlo, jaké budou překládat pozměňovací návrhy a kolik jich předloží. Já bych doufal, já bych rád doufal, že neskončíme opět s tisícovkou pozměňovacích návrhů, tak jak tomu bylo v minulosti, proto protože pak bychom si na plenárku nesli úplně takový tlustý telefonní seznam, tlustý fascikl těchto pozměňovacích návrhů, o kterých bych se musela hlasovat. Pane Jurku, já k tomu, co jste říkal, já vůbec nejsem uzavřen diskusi. Já mohu hovořit, mohu diskutovat o čemkoliv, ale musí to samozřejmě být v rámci toho správného kontextu, ve správném rámci. nejde to tak, že někde budeme ignorovat eh, právní stát, pak tam, pak tam dáme několik eh, odstavců, kde budeme hovořit o právu na život nebo o právu na svobodné vyjadřování. Já si myslím, že právo na život by se nemělo používat jako něco, co slouží k relativizaci, nebo co může posloužit k relativizaci nějakých jiných osob, pardon, nějakých jiných práv. Co se týče těch minorit, ano, souhlasím s, s tím, že jsem eh, tam nezačlenil úplně všechny menšiny v tom smyslu, o jakém jste hovořil, takže já se těším na ten váš pozměňovací návrh a možná jeden, dva předložím sám, abych toto doplnil a pak možná i někteří další kolegové se na to zaměří, takže já si věřím, že se nám podaří to nějak nakonec sformulovat eh, vhodným způsobem. Cecil, vy jste... Já jsem chtěla říci, že celá jistě je zde prostor k diskusi. Můžeme, pokud chcete, přeformulovat úplně každý odstavec. Nejsem proti diskusi. Nejsem ani proti redakčním úpravám, nejsem ani proti nějakému jinému přístupu k některým věcem. Já si myslím, že nenarazíme na žádné závažné problémy. Jedna věc je mi jasná. Pokud budu rozlišovat mezi lidmi, kteří přicházejí do Evropy kvůli ochraně. A pak sem přichází ještě další, kteří nepotřebují ochranu, ale zkrátka hledají lepší život. Já neříkám, že není možné eh, chránit obě skupiny, ale um, můžeme se na to ještě podívat, můžeme to ještě nějakým způsobem přeformulovat, aby to nevyznělo jinak, než jsem chtěl. Takže to je vše, co jsem chtěl k tomu říci. Těším se na předložené pozměňovací návrhy a na jejich přeskoumávání. Děkuji a lhuta je 27. října 2017. Výborně, nyní se můžeme podívat na bod 17. Jedná se o zprávu kolegyně Anny Marie Kraci Bild. Ještě předtím, než se podíváme na tu zprávu, tak bych chtěl tak bych chtěl uvítat zástupce organizace MUF, MUF. Vítáme vás. Pozvala vás paní Koráca Bild. Buďte vítáni v našem výboru. A nyní se budeme věnovat zprávě, kterou připravila paní Anna Maria Koráca Bild. Jedná se o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořišťování dětí a proti dětské pornografii. Lhuta pro transpozici této směrnice uplynula v prosinci v roce 2013 a my teď provádíme zevrubnou analýzu provádění této směrnice, takže jedná se o boj proti pohlavnímu zneužívání, pohlavnímu vykořišťování dětí a proti dětské pornografii. To směrnice 2011-93. Paní Koraca Belt před představila svůj návrh zprávy ještě před letní pauzou a dnes budeme hovořit o 160 předložených pozměňovacích návrzích. Poté nás. Takže nejprve paní zpravodajka představí pozměňovací návrhy a pak je můžeme ještě prodebatovat. Paní zpravodajko, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo. Zneužívání dětí je strašný eh, zločin. Hovoříme o dětech, dokonce nemluvňatech. Eh, je to násilí psychické, biologické, mm, násilí online. A zločiny, které, když se někdo dopustí, tak se ještě navíc publikují a šíří a je z toho velký obchod a jsou mnozí, kteří se na to eh, rádi dívají. A je to součást naší evropské eh, reality. Ty kriminální eh, sítě jsou velice složité, sofistikované, používají vyspělých technických prostředků a fungují přes, fungují přes hranice. Směrnice z minulého parlamentu, a někteří si na to pamatujete, z roce 2011, je o prevenci a boji proti sexuálnímu zneužívání a to i online a offline. Je to historické vítězství, poněvadž eh, potřebujeme přeshraniční řešení tohoto přeshraničního problému. Tato směrnice stanoví minimální normy, minimální standardy, chce, aby Eh, také definice eh, přestupků a trestných činů byla jednotná a také zde jednotná ochrana obětí. My jsme měli tři slyšení v Libe, v EPP a na zasedání stínových zpravodajů. Tam byli experti, zainteresované strany, veřejná, eh, občanská společnost a tak dále. A já chci stínovým zpravodajům poděkovat za skvělou spolupráci. Já jsem se pokusila k tomu přistupovat velmi inkluzivně a taktéž budu přistupovat ke kompromisním návrhům, které právě vznikají. Cílem této zprávy je eh, posoudit, zda členské země jsou schopné tyto směrnici plně a účinně eh, implementovat a případně přinést eh, návrhy, jak zlepšit situaci. Hovořil jste, že jsem dostala 160 pozměňovacích návrhů a mnohé z nich jsou kritické vůči komisi, eh, která eh, se zabývala spíše transpozicí směrnice ve svých zprávách spíše než plněním jeho smyslu. No, já nevím, tato směrnice de facto nezavazuje členské země k tomu, aby poskytovali statistická data. V nějaké budoucnosti toto můžeme zrevidovat a také žádat povinné poskytování statistických dat. Ale každopádně v této fázi je možné a vhodné vyzvat členské země, aby lépe spolupracovali a poskytovali více statistických údajů. Já Eh, s dovolením tedy eh, jdu eh, přesně podle struktury této směrnice. Je to v podstatě trestní právo. <clears throat> Pokud se týče substantivního tohoto trestního práva, navrhuji, abychom místo termínu dětská pornografie nahradili materiály o sexuálním zneužívání dětí. Tady prostě nechceme zdvojnásobit Eh, svojnásobit viktimizaci, protože pornografie eh, de facto je něco, co se děje konsensuálně. Čili eh, to, že tady máme nyní nový termín, materiály dokládající sexuální zneužívání dětí, tím se některak se nezúžuje dosah a působnost této směrnice. Kriminální sítě, eh, to jsou různé ty eh, uchylky zaměřující na malé děti, které dokonce eh, zneužívají fotografie dětí, které si pořídí rodiče. A také tady hovoříme o přitěžujících opatřeních, pokud tedy k tomu zneužívání přistoupí osoba, která má tuto, má toto dítě chránit a starat se o ně. Dále zajistit odpovědnost také právních eh, osob, právnických osob, eh, poněvadž často eh, tyto kriminální činy jsou usnadňovány nedostatečným dohledem. Já chci, aby tato směrnice byla postupně modernizována Čili musíme tam mít další věci jako eh, vydírání pomocí sexuálních materiálů, eh, pornografie z pomsty a tak dále. Eh, my už jsme de facto měli tady případy mladých dívek, které spáchaly sebevraždu, protože kdo si z zemsty zveřejnil na internetu jejich pornografické fotografie. Pokud se týče druhého bodu, to je vyšetřování a stíhání, já podporuji všechny pozměňovací návrhy, které vyzývají členské země, aby využívali všech stávajících opatření. Také Europol se zde e, dobře osvědčil. Jde jenom o to, aby všichni měli pro své úkoly přiměřené zdroje a aby mohli lépe využívat společných vyšetřovacích týmů. Také podporuji pozměňovací návrhy, které chtějí zlepšit sdílení informací a interoperabilitu databází. Pokud se týče prevence, v této kapitole eh, podporuji pozměňovací návrhy, eh, které chtějí, aby členské země měly intervenční prevenční programy. Kolegové, možná si pamatujete, že to je předmětem článku 22. A pozměňovací návrhy které se týkají vzdělávání úředníků, vzdělávání dětí a rodičů o rizicích na sítě. To bude velký úkol. No a pak jsou zde povinné kontroly eh, prostředí, ve kterém se ten člověk pohybuje, pokud také pečuje o děti a má přístup k dětem. Také zlepšení sběru dat v národních registrech a sdílení v případě eh, odsouzení za trestné činy a to je důležité jako prevence recidivismu. Pokud se týče kapitoly o ochraně obětí, tady podporuji posílení eh, nouzových linek, tísňových linek pro děti a také posilují zde Eh, zodpovědnost členských zemí. Pokud se týče odstraňování a blokování, to je článek 25, a to je můj poslední článek, to byl ten nejkontroverznější. I já jsem k tomu podala pozměňovací návrhy a podporuji návrhy kolegů, eh, který se říká, že eh, primárním cílem je odstranění odstranění eh, tohoto materiálu, pornografického materiálu přímo na místě. Eh, mnohé členské země pouze blokují eh, tyto stránky, ale neustraňují. Samozřejmě bloka, blokování by mělo být tedy druhou verzí, pokud nelze materiál odstranit. A tady je třeba spolupracovat se sociálními sítěmi, platformami a také se třetími zeměmi, kde sílí tyto platformy. Eh, také musíme pravdě, pravidelně aktualizovat černé listiny a sdílet je v rámci eh, členských zemí a také s Europolem a Interpolem. Také musíme zavést ustanovení, podle kterých eh, bude povinné, aby poskytovatele internetu aktivně nahlašovali materiály, které se zabývají zneužíváním, sexuálním zneužíváním dětí. V podstatě musí to hlídat 24 hodin denně a okamžitě to oznamovat, aby se umožnilo rychlé odstraňování těchto materiálů a samozřejmě posílení také tísňových linek, včetně financí. Čili já bych řekla, že je skutečně důležité, aby členské země eh, implementovali tuto směrnici způsobem, který bude trvanlivý do budoucna, aby investovali do technologií, poněvadž tam, kde eh, to dělají kriminální živly, musíme s nimi držet krok. A také je důležité eh, rozpoznávat zločince na síti. Já se velice těším na to, co nám k tomu budou moci říct noví zpravodajové. Um, Dobře, takže nyní nejprve za SAD Katarino Čeniči. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve bych velice ráda poděkovala kolegyni Marie Koroce Belt a také děkuji všem stínovým zpravodajům, kteří se podíleli na této zprávě. to téma je mimořádně důležité, je třeba se mu věnovat, je to velice choulostivé téma, to jistě ano, ale je důležité zajistit ochranu a pomoc všem dětem. Děti jsou vystaveny v naší dnešní společnosti celé řadě rizik, zejména těch, které vyplývají z povahy internetu. Plně podporuji to, co právě uvedla Maria Koraca Bild – bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů a na Maria se snažila je schrnout. Stručně zmíním několik bodů. Podporuji na pozměňovací návrh, který byl předložen s cílem přeformulovat eh, tu dětskou pornografii. Má to být eh, naformulováno lepším způsobem. Má tam být něco jako materiál, který obsahuje zneužívání dětí a nezletilých. Nechceme, aby vznikaly nějaké předsudky či falešné oběti. Jde ovšem o to, že dochází i k kulturní změně, skutečné změně. Nemůžeme obvinovat děti, které se staly obětí tak strašných zločinů. A to žádným způsobem tato sekundární viktimizace, té se musíme nezbytně vyhnout, nebo tyto děti si již prošly těžkým traumatem. A další bod, eh, rovněž se to týká kulturní změny. Pozměňovací návrhy to již ukázali. Musí existovat preventivní výchovné programy. Je třeba děti nutně chránit, ale k této ochraně patří právě také to, že dostanou do ruky nástroje, které jim umožní, aby se sami vyhýbali riziku. Musíme děti přiměřeně dobře vychovat a ukázat jim, jak mohou dobře odpovědně s internetem zacházet, nebo to, to je ten nejlepší nástroj, jak můžeme děti chránit. Jde také samozřejmě i o výchovu rodičů, dospělých, které musí své děti chránit před riziky, které se na internetu skrývají. A ještě další aspekt, poslední, neboť eh, my samozřejmě podporuje veškeré pozměňovací návrhy a celou práci paní Koraci by. Ráda bych ještě hovořila o podpoře členských států. Je nutné, aby členské státy spolupracovaly. Tyto trestné činy se odehrávají na internetu. Mají tedy silný přeshraniční prvek. Proto je nezbytně nutné, aby na tomto poli členské státy spolupracovaly. Rovněž je nezbytné, aby členské státy dali k dispozici prostředky finanční, finanční vybavení pro to, aby bylo možné zakoupit odpovídající zařízení, například proto, aby bylo možné schromažďovat elektronické důkazy těmto trestním činům dochází na internetu a proto musí být členské státy 100 mít technologicky inovativní řešení, která jim dom- umožní mm, stíhat takovéto trestné činy a jejich pachatele. Ještě jeden aspekt. Podpora dětí, které se staly obětí takovéhoto trestného činu. Děkuji kolegům, děkuji všem, kteří se zapojili do této práce a plně souhlasím s tím, co eh, uvedla paní zpravodajka a plně ji podporuji. Děkuji. Děkuji, Katarina. Nyní pan Jurek. Děkuji. Eh, sexuální zneužívání dětí a propagace tohoto chování patří k těm nejtemnějších aspektů a společensky velice kompromitujících a je třeba bezohledně proti tomu bojovat. Já děkuji Aně Marii Kuraci Bild za odvedenou práci, poněvadž máme co dočinění s problematikou velmi evropskou a eh, kriminální chování místo eh, tedy přes hranice, eh, to je náš problém. Internet nemá hranice. My chceme prohloubit tuto problematiku a mm, my toto umyslíme do určitého kulturního kontextu. Máme dvě ženevské umluvy, které zavazují země, aby eh, bojovali proti pornografii, ale ty se příliš nedodržují. Eh, také tady máme umluvu o přeshraniční televizi a i zde jsou zakázány Eh, zakázáno všechno, co by odpovídalo, co by porušovalo dobré mravy a také se to nedodržuje. Eh, pornografie tedy také využívá děti. a třeba jedna z nejznámějších afér v Evropě eh, zneužívání v rodině, to byl pan Josef Licl, to byl patologický pornofil. Eh, nejdříve něco sledoval, eh, tím se rozvášnil a pak eh, se to snažil napodobovat. Já bych proto chtěl, abychom jasným způsobem se také hovořili, tedy, nebo zmínili také tuto erotický, tedy součást tedy této a spíše eh, sexuální a pornografické záležitosti. <clears throat> Eh, což tady máme v Evropě, prostě eh, intimní záležitosti, aby se potom tedy zveřejňovaly online. Ne, to je třeba, aby to tam bylo, poněvadž ten dokument by měl být univerzální a postihnout všechny projevy. Děkuji. Maria, can I return to you to um, just... Ano, Maria, hm, teď vás oslovuje stá. Tady se k tomu můžeme teď eh, ještě vrátit. 21. listopadu máme termín. Ještě někdo se hlásil do diskuse? Takže Čín, vy jste přišla kvůli tomu bodu, děkuji. Takže prosím, ano, děkuji za slovo. Já možná k tomu nedo, už nedodám příliš mnoho, protože už hodně věcí zaznělo. Myslíme si, že ta původní zpráva sama o sobě je dost silná. Pozměňovací návrhy, které předložíme, které jsme předložili, se týkaly například údajů, které podle našeho údajů by měly být k dispozici a nejsou. Dále nedostatečné spolupráce, která stále ještě příliš neexistuje mezi členskými státy v této konkrétní oblasti. A pak ještě jedna věc, na kterou jsme chtěli upozornit. Výměna informací by měla být i mezi donucovacími orgány, ale i při této výměně je nutné zaručit ochranu údajů, abychom eh, vlastně mm, nenabízeli jakési další zdroje, byť neumyslně toho šíření. Mhm. některé věci měly být už v té první směrnici a e, ta zpráva o provádění hovoří o My, jsme rádi, že se tam hovoří třeba o těch různých kontrolách e, subjektů, které si vyměňují informace a že je tam také třeba možnost, aby pachatelé činů zaměřených proti dětem nemohli s nimi už pak později třeba pracovat. Pak je také důležité dávat důraz na dostatečné provádění, protože v některých případech to ještě není dostatečné Všichni se shodeme na tom, že se jedná o nesmírně závažný problém a chtěli bychom, aby členské státy nabraly rychlost v provádění a aby tomu problému věnovali takovou pozornost, jakou si zaslouží. Děkuji, Čín ještě kontroluji, zda se někdo další hlásí o slovo. Omlouvám se předtím, že jsem zapomněl vyvolat stínovou zpravodajkyni. Takže ještě paní zpravodajka Anna Kadeca Bild. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ráda, že máme takový široký konsensus napříč politickými frakcemi. Děkuji všem stínovým zpravodajům. Děkuji i tobě, Kataríno. Myslím si, že ta změna mm, celého toho prostředí. Je, důležitá, je důležité samotné děti informovat o jejich právech, aby se zlepšilo to právní vědomí těch dětí, jejich postavení. Problémem je samozřejmě to, že na internetu vůbec nevíte, kdo je na druhé straně, pak je tam ten problém takzvaného groomingu. Takže je důležité věnovat se o světě, vzdělávat děti o těchto nebezpečích. Čín, ano, souhlasím s tebou. E, také je důležité zabezpečovat ty vyměňované údaje. V této zprávě máme možnost e, zatlačit na členské státy, aby e, se zlepšili v provádění, aby plně provedli všechna ustanovení té směrnice a doufám, že pokud spojíme své síly, tak zavedeme v Evropě politiku nulové tolerance vůči dětské pornografii v Evropě. A chci eh, říct si ještě jednu věc. Samozřejmě chráním soukromí, ale když slyším donocovací orgány, že mají velice omezené nástroje k tomu, aby chránili děti před zneužíváním na internetu a na druhé straně zločinci používají veškeré technologie a veškeré sofistikované prostředky. Mm, takže já si myslím, že ta ochrana soukromí by nám neměla bránit v tom, abychom hledali nějaké nové cesty, jak eh, bránit těmto škodlivým jevům a abychom umožnili těm příslušným subjektům, aby identifikovali, dokázali eh, si zajistit všechny ty pachatele. Děkuji paní zpravodajko a děkuji také všem jistinovým zpravodům a dalším, kteří vystoupili v diskusi. Nyní se dostáváme k bodu 19 boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva. Spravodajem je pan Korao, je přítomen. Čeká nás projednání pozměňovacích návrhů. Jak víte, tak 29. června byla první prezentace mm, tohoto tématu. 20. září zde byla první prezentace návrhu zprávy. V roce 2017 schválila Rada společný postoj. Asi víte, že tato směrnice má harmonizovat boj proti praní peněz. Mají, jsou zde také mm, sebregulace sankce. Bylo předloženo asi 122 pozměňovacích návrhů. Jedná se o různé dodatky, o různé definice. Týká se to důkazů, konfiskací, sankcí a tak dále. Takže teď dávám slovo panu zpravodaji, následovat budou stínoví zpravodajové a další, kteří se chtějí přihlásit do diskuse. Děkuji všem kolegům, kteří jsou přítomni v této části jednání. Je čtvrtek odpoledne a dopoledne bylo velice náročné na tomto výboru. Takže děkuji, že jste všichni přítomni a dávám slovo panu zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval všem, kteří vložili tolik energie do předkládání pozměňovacích návrhů. Ukazuje to, že kolegové se velice dobře vyznají v této tematice. Bylo přiloženo 182 pozměňovacích návrhů a věřím, že vytvoříme dobré kompromisy. Mnoho pozměňovacích návrhů je zcela v souladu s osavadní linií. Jedná se spíše o taková doplnění a proto jsem přesvědčen, že společně se stínovými zpravodaji dospějeme k dobrým kompromisům. Já doufám, že co možná nejdříve. Neboť musíme trošku dohnat čas. A já jsem přesvědčen, že to dokážeme, neboť naše postoje jsou si skutečně velmi blízké. Pouze budu komentovat některé předložené návrhy dříve, než dám slovo stínovým zpravodajům. Jedná se o zásadní body, které by měly být obsaženy v konečné podobě zprávy. Například velice podporujeme myšlenku, aby jsme tam zahrnuli daňové podvody, aby byly zahrnuty na seznam trestných činů, neboť daně to je důležitý zdroj pro, sto, pro stát, který stát takto nemá a má to špatný dopad na celou ekonomii, neboť to vede ke eh, narušené hospodářské soutěži. A výhru mají ne ti, kteří dodržují pravidla, ale ti, kteří je nedodržují. A proto podle nás eh, tento trestní čin musí být stíhán a trestán. Dále praní peněz. Ti, kteří mají černé peníze, Často to vede k celá paradoxním situacím. Například, když někdo ukradne kolo, no tak pak si to kolo vezmu a ještě ho použije pro to, aby ukradl něco jiného. No to nechceme. Takovéto věci tam nechceme mít co se týče té dvojí obžalovatelnosti, zde jsme zvolili přístup a na tom jsme se také shodli se stínovými zpravodaji a proto bych rád tento přístup zachoval i v kompromisech. Chceme postupovat dvojí cestou. Jedna chceme zajistit, aby bylo právo dodrženo a Mám tím na mysli například příjmy z obchodování s lidmi. To je třeba také trestat. Dvojí obžaloba, to by mělo být pravidlo. Ale někdy se jedná pouze o jeden trestní čin v jednom členském státě a pak by bylo možné postupovat pouze například proti praní špinavých peněz. Co se týče výjimek, pokud budou stínoví zpravodové souhlasit, tak bych chtěla navýšit nejvyšší, nejnižší míru trestu, zejména když eh, eh, budou sledány přitěžující okolnosti. Dále ještě sankce, další sankce Tady například je důležité, aby takováto osoba již nesměla zastávat žádné veřejné úřady a ani e, vedoucí pozice, například i v ekonomice. Dále je nutné zajistit či spolupráci mezi orgány trestního štíhání a soudy, což znamená také navýšení finančních prostředků, tak aby mohly zvládat výzvy vyplývající z, z kybernetické kriber, kyb, kriminality. Rádi bychom tedy prodiskutovali kompromisy a tady půjde také o praní špinavých peněz. které podle mne je třeba zařadit do seznamu těžkých závažných trestných činů, záměrných aby to vedlo k dalším um, diskusím o možné vině či nevině, ale to je diskuze čistě právní povahy a jde to pravděpodobně nad rámec eh, mé zprávy, tedy zda to bylo záměrné, úmyslné či ne. Také bych si přál nalézt dobré řešení pro každé jednotlivé téma, kterým se zpráva zabývá. Podle nás je třeba vždy zajišťovat práva i během toho, když je osoba předmětem eh, trestního stíhání. Není možné kriminalizovat chování, které, které je v souladu nebo které je společensky únosné. Například, když si někdo koupí nějaké zboží či produkty, které potřebuje a neví, odkud pochází. Děkuji, děkuji za veškeré příspěvky stínových zpravodajů a doufám, že se nám podaří nalézt dobré kompromisy. Děkuji. Děkujeme, pane zpravodaji Koro. Nyní si vyslechneme stínové zpravodaje. Začneme skupinou EPP. Paní Monika Holmajer, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla velmi poděkovat kolegům i kolegyním, jak panu zpravodaji, tak stínovým zpravodajům, zpravodajkám. A také děkuji velmi komisi za dobrou a intenzivní spolupráci. Pročetla jsem si všechny pozměňovací návrhy a musím říci, že ve velké části si myslím, a díky bohu za to budeme mít konsenzus. Jedná se spíše o nuance, kde má někdo nějaký dodatečný podnět a v mnoha případech jsou to velmi smysluplné podněty. Jednak ten konsensus, že si přejeme minimální výši trestu, že to nechceme kompletně uh, Eh, dát do, do, tam mít určitou jako, svobodu, aby si mohli vši zvolit, ty soudy dají peněžní trest nebo trest odnětní svobodu. To nechceme. Nechceme, aby pokud se jedná o závažný čin, byly ukládány pouze peněžní tresty. Chceme tam minimální délku trestu odnětní svobody. Dále eh, poukaz na směrnici z roku 2014, která se týká zabavování a konfiskací nástrojů páchání trestných činů a Mm, profitu z trestných činů. Toto je pozitivní. Věřím, že ve většině případů nalezneme smysluplné řešení. V některých bodech jsem poněkud eh, kritická, respektive to vidím trochu jinak. Například otázka, zda můžeme někomu na někoho uvalit důkazní břemeno. Funguje to v případě, kdy na kontě určité osoby nalezneme peníze. Pak nám musí vysvětlit, odkud jsou. Tam to problém není. Ale co se stane, když nějaké osobě je sice připisováno nějaké konto, ale není, není vedeno pod jedním jménem a navíc je to ještě v nějaké jiné zemi. Takováto osoba nemá vůbec možnost dokázat, že to není její konto. Já jsem se o to jednou pokusila v Německu a znám to z vlastní rodiny, kde jsme 12 let potřebovali proto, abychom něco vyvrátili, protože špatně bylo uvoleno břemeno na nás a pak po 12 letech z důvodu neviny jsme byli osvobozeni. Snažili jsme se ve Švýcarsku, v Lichtenštejnsku a v Kanadě přimět banky k tomu, aby nám dali, do, jak se by nám potvrdili, že to konto té osoby z naší rodiny nepatří a od bank jsme nedostali vůbec žádnou rozumnou odpověď, neboť banky nám řekly, že v podstatě oni sami ani neví, komu to konto patří, takže nám nemohou nic potvrdit. Tehdy ještě existovala konta s názvem Ježíšek nebo Vánoční chor, cokoliv. Tedy v takovýchto případech, kdy není jasné, komu to konto patří, nemůžeme mít eh, obrácení důkazního břemene. Pak musí stát pomocí mezinárodních úřadů zjistit, komu to konto skutečně patří. Já s tím mám vlastní zkušenosti. Převrácení důkazního přemene se může omezit pouze na to, když vidíme, ano, na kontě Moniky Holmerové máme 200 tisíc nebo najednou 20 milionů, ať nám vysvětlí, odkud ty peníze jsou. Ano, pak můžu vysvětlit, odkud jsou či nejsou. A pak mě budete buď odstíhat nebo ne. S tím problém nemám. Ale mám problém s těmi cizími třetími konty a proto jsem velká příznivkyně toho, aby ten beneficial owner musel být vždy jistý, tedy ten, komu to skutečně patří, ten skutečný příjemce, ať už to jsou konta nebo pozemky, aby bylo zcela jasná, kdo je ten skutečný vlastník či toho konta. V opačném případě to povede k potížím nejenom pro úřady samotné, ale také pro nevinné třetí osoby. Tedy u toho beneficial owner budu postupovat velice přísně. a chci přesně vědět, komu co skutečně patří. Pak to bude pro orgány mnohem jednodušší. V Německu máme problém s pozemky. Často nevíme, kdo je ten skutečný vlastník. A proto eh, máme velké problémy právě s, ducha, s, ním, s tím dokázat někomu něco, co komu patří. Tedy ten beneficial owner, komu něco skutečně patří, kdo je skutečný vlastník, když je to psané na nějaké jiné jméno nebo na právní kancelář. To je pro mě zcela zásadní, když chceme prostupovat proti praní špinavých peněz a zlepšit situaci pro úřady při vyšetřování. Já mám, bohužel jsem učinila zkušenosti v této oblasti a my jsme nakonec sami zjistili, komu ta konta skutečně patřila a kdo ty peníze používal. Bylo to pro nás nesmírně obtížné. To vám musím říct, a nebylo to nic příjemného. A také jsme tehdy museli byli donuceni jít cestou, která nebyla normální, nebo běžná a legální, abychom toho, eh, toho kriminálníka odhalili a momentálně sedí ve vězení. Já jsem ráda, že sedí, ale museli jsme to zjistit sami, kdo to byl. A pak ty politicky vystavené osoby. Tady mám otázku. Já si myslím, že by se to nemělo týkat pouze těchto osob, ale zejména osob, a je to ve směrnici, které skutečně mají nějakou důvěrnou pozici. U nás by to byly notáři, auditoři, tedy osoby, které se zabývají kontrolou, dohledem a pracují částečně i pro stát. A jejich práce má tedy velké dopady. Pro mě mají tyto osoby obzvláštní odpovědnost a to nejenom z eh, nemůžeme tam mít lidé, který, lidi, kteří mají pouze politickou odpovědnost. Notáři, ty nám poskytují listiny, pomocí které něco ověřují, ty nám potvrzují, zda nějaký postup účetní či jiný byl učiněn řádně. A pro mě tyto osoby jsou důležité, pokud eh, tyto osoby patří do nějakého řetězce, který pere eh, špinavé peníze a ještě vlastně z titulu své funkce k tomu dopomáhají a dávají jim k tomu nějaké právní potvrzení. Tak eh, to by bylo dobré, kdyby pravda mohla tady odpovědět na tu otázku presumce neviny. Tak paní Krispe o tom hovořila. Čili mě by skutečně eh, zajímalo, eh, tedy, co si zpravodaj o tom myslí. Nyní Ana Gomez za SAD. Mm, ano, děkuji, děkuji Monice. A mm, já chci poděkovat zpravodaji za eh, všechno to, co jsme projednali dohromady. a e, trošku jsme e, sladili svoje pohledy na věc. Já bych se chtěl soustředit na e, věci, ke kterým jsem nabídla své pozměňovací návrhy a které považuji za důležité. Daňové zločiny. To jsou v podstatě přestupky a, přestupky a trestné činy, eh, které eh, ovšem eh, je, dost, je tam dost velká, velký prostor, aby si to členské země vyložili podle sebe. A rovněž tedy také jsou tam různé Prahy, od kterých jde o systematické zneužívání nebo významný únik Návrh komise a rady se shodují na tom, že aby legislativa proti praní špinavých peněz byla účinná, pak e, není e, třeba e, identifikovat úplně podrobnosti těch zločinů, z nichž ten majetek zešel. A také by zde neměla mít vliv to, že ten eh, první, eh, ten predikativní přestupek eh, byl vykonán v jiné členské zemi. Já bych byl byla ráda, kdyby členské země toto stíhali naprosto stejně, bez ohledu na to, kde ten predikátní přestupek byl spáchan. Rovněž tady mám povinnost eh, považovat za trestný čin také eh, nedbalost a ne jenom úmyslné praní eh, špinavých peněz. V rámci zachování přiměřenosti já tady omezuji, omezuji pouze tuto nedbalost jenom na některé subjekty. Pak tady máme eh, riziko, které může, toto, může nastat, ale eh, tady eh, v členských zemích je povinnost, která vyplývá tedy z due diligence, čili opak nedbalosti. Navíc návrh komise předpokládal, že pokud jste hm, tou Eh, zapojenou, zapojeným subjektem nebo jste součástí eh, kriminální organizace, tak to se započítává mezi přitěžující okolnosti. Eh, pokud jde o politicky významné osoby, i toto je poněkud přitěšující okolnost. Tady skutečně souhlasím, že bychom měli stanovit také minimální sazby trestů včetně eh, minimální, eh, minimální eh, sazby trestných činů v případě těch s přitěžujících okolností. Děkuji a za ECR e Monika Makely. Děkuji. Především chci poděkovat Ignáciovi za veškeré úsilí a vynikající návrhy. Děkuji také kolegům. Eh, jsou tady pozměňovací návrhy, které mohou být kontroverzní, ale snad se dopracujeme kompromisu. Já navrhuji tyto změny. My potřebujeme příležitost odsoudit eh, tyto činy, a to i tehdy, když osoba nebude odsoužena za Eh, činy, z nich vzešly tyto nyní prané prostředky. Myslím, že tam eh, stačí, když eh, se musí se musí tedy do toho zapojit také ty činy, nebo ty, ty činy, které byly vykonány v jiné členské země a domníváme se, že stačí ten vlastní skutek praní špinavých peněz. Eh, jestliže někdo je sedán vinným z korupce a poté ještě pere tyto takto špinavé peníze, eh, tak eh, to není třeba kombinovat zde důkazy. Dále pokud se týče zisku z nelegální činnosti, tak ty je třeba porovnat s legálním příjmem. Čili pokud člověk má větší příjem, než by odpovídal jeho legálně deklarovaným příjmům, eh, tak eh, tady je třeba potom doložit zdroj. Jinak eh, pokud se týče no, obrácení důkazního břemeno, břemene s tím tedy nesouhlasím. Jestliže někdo tady je obviněn z praní jednoho milionu, ale přitom má desetimilionový majetek, no tak toto přece není otázka obrácení důkazního břemene. Tady v podstatě je otázka prokázání skutečné hodnoty majetku a legálního příjmu. A pokud tam dojde eh, k nějaké disproporci, tak pak je třeba, aby eh, se dostatečně bránil, bránila příslušná osoba. Eh, pokud je obviněna eh, z určitého trestného činu. Takže já jsem pro toto řešení. Pokud se týče nelegálního zdroje či původu bohatství. Samozřejmě existují tady bankovní převody, nebo podezřelé hotovostní transakce. A toto je velký krok před, eh, který nám pomůže postihovat ti, kteří perou špinavé peníze prostřednictvím třetí stran. Ve směrnici proti praní špinavých peněz bychom si přáli také zákaz Eh, určitých kroků, které tedy eh, by vedly k těmto, abych tak řekl, pracím společnostem. Takové ty kroky by měly být zakázány. V některých českých zemích to tak je, eh, v jiných jsou určité restrikce. V Rumunsku žádné restrikce nemáme a já bych chtěl připomenout, že tady se hovoří de facto o anonymních akcích a majitelem je prostě ten, kdo fyzicky má v držení eh, tuto akci a eh, ten vlastnictví může přecházet z ruky do ruky bez jakékoliv registrace. Takže skutečně eh, pak se může zcela skrýt to, že jste třeba většinovým vlastníkem nebo úplným vlastníkem nějaké společnosti. A to znamená, že tyto eh, akcie na doručitele, eh, jejich vlastnictví se může měnit vteřiny na vteřinu. A další aspekt eh, jsou zločiny pomocí informačních technologií. To je také rozšířený druh, druh zločinu. máme tady virtuální měny, bitcoiny, krypto měny Eh, kybernetické útoky na vaše počítače a tak dále, pomoci eh, viru, eh, který potom vyžaduje, jaksi ransomware, který potom vyžaduje určité výkupné. Takže my prostřednictvím pozměňovacích návrhů žádáme o to, aby vyšetřovatele kybernetického zločinu měli nástroje, které jim umožní efektivně bojovat proti těmto hackerům a kybernetickým zločincům. V neposlední řadě jsme zastánci přísnější, eh, přísnějších trestů pro politicky činné osoby a doplňující tresty ještě také pro eh, ty, kdo šperou špinavé peníze. Čili eh, ty politické exponované osoby to jsou politici, kteří mají určité zodpovědnosti, eh, mohou být u moci anebo v opozici, ale pokud jsou u moci, eh, pak mají přístup k veřejným prostředkům a to znamená, jsou exponováni. Čili pro ně by tam měly být větší restrikce například když si otvírají účet. No a pokud by se dopustili trestných činů, měli být přísnější, přísněji eh, potrestáni. No a potom ty doplňující tresty, jako třeba vyloučení z účasti na veřejných zakázkách a tak dále toto se týká de facto třeba starostu ministru a podobně. A také eh, zákaz vykonávat politických, politický úřad nebo sloužit ve státní správě. Čili to by byly ty doplňkové tresty. Takže to je z mé strany pro dnešek všechno a já se velice těším na příští týden na naše dvě zasedání eh, zpravodajů za EP a zpravodajů za skupinu. Děkuji ještě paní Holmajer na, slučně. Eh, kolegyně, kolegové, já, eh, jak to řekla Monika, mm, eh, ano, já, já mám takový dojem, že v Rumunsku je řada je řada směrnic Evropské unie jednoduše a prostě neimplementovaná. Třeba anonymní konta nebo něco podobného, to, to je u nás jednoduše a prostě v Evropě zakázáno a mělo by to být už dávno zakázáno v Rumunsku. Eh, zakázáno, dokud nemáme to, eh, že by byl někdo jiný tím skutečným vlastníku, vlastníkem. A to jsme viděli tady eh, u Panama Papers, že tady skutečný vlastník se může za jakýmsi konstruktem skrývat. Takže tím eh, jsme se tedy zabývali a teď už se vlastně ví, kdo je skutečným majitelem konta, vlastnických dokumentů a podobně, ať už je to reálný papír nebo virtuální papír. Proto tedy eh, je důležité to téma toho skutečného vlastníka Čili možná to nemusíme na internetu zveřejňovat, ale eh, pokud je oprávněný případ, tak v podstatě toto všechno musí být odhaleno eh, také úřadům a vyšetřovatelům. Eh, my máme také zprávy finančních institucí o praní špinavých peněz a v podstatě tady je nutné, aby se bylo možno dopracovat toho skutečného vlastníka a ten potom může být vyšetřován. Já si myslím, že my potřebujeme eh, systematičtější struktury, které se o to postarají, které to zajistí a také eh, je důležité, aby komise eh, se zaměřila na to, aby se směrnice, které se musí realizovat v kterékoliv členské zemi, tak aby k tomu skutečně došlo. A to je prostě něco, co mě skutečně už začíná štvát, protože my se tady snažíme snažíme eh, jaksi eh, zavést eh, dobré věci a potom se tedy dozvím, že v Rumunsku si pořád můžete otevřít anonymní konto, i když to už má být léta zakázáno. No a ten beneficial owner samozřejmě, když je nedohledatelný, tak jsou tady obrovské možnosti, jak schovat úplně všechno. Tak ještě jednou slučně. Ano, já eh, s vámi, Moniko, souhlasím. Já se skutečně snažím implementovat tyto směrnice. V rumunském parlamentu například už máme čtvrtou směrnici proti eh, prání špinavých peněz. Jsou ještě čtyři členské země, eh, Španělsko, Portugalsko a podobně, a e, tam prostě nejsou žádné limity pro, směrně, pro akcie na doručitele. A já vám musím říct, že je to skutečně boj získat e, příspěv, přístup k tomu skutečnému vlastníkovi v holdinzích a firmách a tak dále. Já se opravdu snažím a já opravdu nevím, proč naše vláda to, e, řekněme, Eh, netransponuje, no tak asi si to s nimi národ vyřídí. Ano, já souhlasím s Monikou, ale já bych jenom chtěl říct, že eh, u nás v Portugalsku právě nedávno, před čtyřmi měsíci, byly zakázány akcie na doručitele. A nyní se tady, tady probíhá proces eh, registrace skutečných vlastníků. A to, to je velice zajímavé. Ano, dobře. Eh, vidíte, eh, vidíte paní zpravodaj, že eh, vás tady stínové zpravodajky poučují o tom, co je a co není. No to, to, je, to se může stát jedině v Evropském parlamentu, tak tato bohatství, toto bohatství myšlenek. just one second, Mr. Carr. I just wonder, um, do you want to hear some quick... Tak možná ještě komise by nám k tomu mohla něco říci? Katarino, no, eh, chcete nám tomu něco říci? Určitě ne. Dobře. Ne, ne, děkuji, já budu se za chvíli odejít, možná příště, a teď ne. A, dobře. Tak ještě bych tady prosil eh, slušné vyjádření komise, než dám zpátky slovo zpravodaj komise. Ano, děkuji. Tak eh, eh, tady byly skutečně podány eh, přes 80 pozměňovacích návrhů a musím říct, že jsme byli celkem optimističtí, nejenom proto, že ty hlavní body zůstaly nedočeny, ale musíme říct, že to, co se dostalo na stůl, zejména zde v Libe, tak to je docela dobré. Čili jsou tady ty dodatečné sankce, ty mohou posílit ten ostrašující aspekt Eh, nebo potom tady máme ještě eh, ulečení podmínek při přeshraničním vyšetřování a stíhání. To by také bylo dobré. A eh, také to pomůže v případech, kdy prostředky byly nelegálně získány v jedné zemi a potom vyprány jinde. Takže to je také dobré. pokud se týče pirátství a korupce, pašování lidí a sexuálního zneužívání ve třetích zemích je eh, eh, mnoho různých mezer v zákonech a eh, to potom vede k tomu, že v Evropské unii může leco projít. Také máme také různé různá pravidla pro eutanazii, eh, potraty a drogy v jednotlivých členských zemích. Čili eh, tam se teď vlastně jedná o tom, že by se mohly zrušit některé dodatečné podmínky pro vyšetřování. Tak, eh, ještě další komentáře. Za prvé, chceme, aby působnost této směrnice byla dostatečně široká, aby se to eh, týkalo co nejširšího spektra eh, zločinů, včetně daňových, to je dobře a rádi o tom s vámi budeme eh, dál jednat. Pokud se týče praní špinavých peněz z vlastní nelegální činnosti, to je důležitý aspekt. No a dále Eh, ten požadavek nejdříve odsoudit za nelegální činnost, eh, předtím, než, bude být, než může být člověk souzen za eh, praní takto získaných peněz, tak to bychom chtěli zrušit. Jinak těšíme se na tyto pozměňovací návrhy a těšíme se na hlasování 13. listopadu. Dobře, děkuji. Tak ještě pan zpravodaj. Děkuji, jsem potěšen, že jsme diskutovali takto živě. I když se to ne vždy týkalo našeho tématu. Někdy jsme se až příliš od tématu odchýlili v naší diskusi. Tež jde o konta, komu patří, jaké jsou, jací jsou skuteční vlastníci kont. Ale je vždy hezké, když máme na výboru takto pěknou živou diskusi. Nyní k důkaznímu břemení, o tom se hovořilo. Monika Holmárová hovořila o obrácení důkazního břemene. Tady je třeba ještě jednou si, že každý systém, i italský systém, každý systém trestního práva ví, že obrácení důkazního břemene nesouvisí s tím trestním činem, nějakým konkrétním. Tam se jedná například o zabavení. Je to preventivní opatření. Není to nějaké osobní opatření, které by bylo přímo napojeno na trestný čin. V tomto případě by to nebylo rozšířeno. A co se týče osoby se specifickými funkcemi, například notáři a další, Tady připomínám článek 6, odrážka B, kde se hovoří o přitěžujících okolnostech a tam jsou zmiňovány tyto profese. Také v návrhu komise nevím, za to byla přesně ta otázka, která padla, zda chcete zachovat tento přístup, ale já si myslím, že ten přístup je správný jako přitěžující okolnost máte například právě to, že e, se dopustíte trestné činnosti v situaci, kdy zastáváte nějakou veřejnou funkci. Paní kolegyně Gomeš, daňové přestupky, zločiny, daňové úniky. Tady je problém s harmonizací norem, co, co je tedy daňový přečin, co je daňový trestní čin. Podle mne v Evropě nemáme v našich různých trestních systémech eh, stejný typ typ činu zařazen stejně. Například daňový únik ve výše 10 000 eur je v jedné zemi pokládán na trest, za trestný čin, ale v jiné členské zemi to může být pouze předčin či přestupek. Proto potřebujeme harmonizaci. Je to složité ta daňová opatření a ty právní daňové předpisy jsou natolik komplikované, že kdybychom měli skutečnou harmonizaci, nemuseli bychom se potýkat s tolika problémy. Právě když eh, chovází k tomu z kriminálnímu cestovnímu ruchu, kde samozřejmě lidé logicky vyhledávají ty režimy, kde bude ten čin, který hodlají spáchat, co nejmírněji trestán, či nebude vůbec platit za trestný čin. S mnoha připomínkami, které zde padly, souhlasím. setkáme se příští týden ve Štrasburku, eh, budeme, kde budeme připravovat kompromisy. Doufám, že se nám rychle podaří najíst, nalézt styčné body. Děkuji za veškeré připomínky a také za veškeré předložené pozměňovací návrhy. Ještě jednou děkuji. Děkuji za vaši práci. Děkuji za práci, kterou jste odvedla a také přeji mnoho štěstí v dalším um, další práci. 13. listopadu se bude hlasovat. A teď už se dostáváme k bodu různé. A pokud není nic do bodu různé, tak končím dnešní schůze a připomínám, že příští schůze bude 6. listopadu. Děkuji všem kolegům.